Un instant. La séance est reprise. A opět naše jednání. Eh, dobře, dávám vám slovo. Paní se hlásí. Nikol, Nikol máte slovo. Já.